Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na naší dnešní tiskové konferenci k eh, závěrečné zprávě výboru eh, pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky TAX 3. Eh, tato konference je přenášena živě a překládáme ji do pěti jazyků, do češtiny, dánštiny, angličtiny, francouzštiny a němčiny. po eh, prohlášení zpravodaje a předsedy výboru budete mít prostor k otázkám. Dnes tady máme eh, na pódiu Petra Ješka, mm, předsedu zvláštního výboru, a dva spoluzpravodaje, pana Luďka Niedermayera a pana Jepe Kofoda. Pane Ješku, dostáváte slovo. Děkuji vám a přeji vám všem dobré eh, odpoledne, dámy a pánové, několika slovy k eh, výboru a zpravodajové vám tomu, eh, toho asi více eh, řeknou k té zprávě. My jsme dnes, kterou jsme dnes přijali. Víte, že TAX 3 už je čtvrtý výbor tohoto typu zastávajícího volebního období Evropského parlamentu. My jsme měli dva nebo ještě další dva eh, daňové výbory a potom jeden eh, takzvaný panamský výbor. Eh, jedním z úkolů tohoto výboru tax 3 bylo ukončit všech, práce všech tří předchozích výborů a zároveň zaměřit se na několik nových otázek, které vyvstaly v mezičase, jako je digitální zdanění a prohloubit Eh, naše poznatky a zejména eh, doporučení v rámci tohoto výboru. Připomenu několik čísel. Výbor zasedal 34krát, uspořádal 18 veřejných slyšení a 10 výměn názorů se zástupci institucí Evropské unie a členských států, tři semináře a tři debaty v eh, kontextu návrhu zprávy. Eh, vykonali jsme čtyři zjišťovací mise do Washingtonu, eh, do Lotyšska, do Estonska, Dánska a na ostrov Man. Vážím si pozornosti tisku věnované práci výboru, zejména některým slyšením která byla ostře sledovaná, protože často někdy před ukončením slyšení už vycházely zprávy o něm po celém světě. Například, když jsme tady měli oznamovatele trestné činnosti z Danské bank a při jiných příležitostech, takže toho si velice vážím. Závěrem bych řekl, že hm, nejdůležitější po přijetí té zprávy na plenárním zasedání bude vytvořit určitou politickou ochotu eh, pokračovat na úrovni Evropské unie i vnitrostátní v oblasti eh, problematiky praní špinavých peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků. Takže my se musíme zamyslet nad tím, jak tuhle věc dostat na pořad eh, rady, protože víte, jak to v Evropské unii funguje. Když nějaké eh, téma usne, tak eh, nebo se, dostane, pardon, na takovou tu úroveň, tak je mnohem snadněji v něm dále pokračovat. To je vše ode mě a teď předám slovo kolegům. Je tady eh, příliš mnoho Čechů eh, najednou. Každopádně eh, já začnu s jedním obecným postřehem. Práce výboru tak 3 a naše zpráva není jenom shrnutím práce našeho výboru, ale také celé té práce, kterou tento parlament odvedl v oblasti zdaněním. Asi bych měl zmínit, že eh, zdanění bylo i jedním z klíčových bodů v oblasti hospodářské politiky v několika posledních letech. A my jsme hrdí na to, že eh, zde můžeme eh, popsat naše výsledky, náš názor na řešení té problematiky a také předat naše sdělení do budoucna. Co tady chci osobně udělat s podporou JP Kofoda, protože se na tom shodneme, je, že chceme zjistit, že náš pocit, že je tady eh, značné zblížení názorů z různých politických frakcí a z různých zemí, takže toto zblížení můžeme eh, promítnout do toho, že tato zpráva nebude eh, zprávou SAD nebo zprávou EPP, ale bude to zpráva parlamentu, která si získá značnou podporu a po dnešním hlasování musím říci, že e, toto, tato konvergence byla zjevná. Podařilo se nám e, z více než 1200 e, pozměňovacích návrhů udělat asi 160 Eh, kompromisních návrhů, asi 150 eh, návrhů se hlasovalo separátně a podařilo se nám zajistit velice silnou podporu pro tu zprávu. A to je mimořádné, vzhledem k tomu, že v tom výboru jsou opravdu odborníci z politických eh, frakcí v oblasti zdanění a zároveň jsme před Eh, volbami. Pokud jde o obsah samotný, budu hovořit eh, o třech otázkách a je ještě pohoří o některých dalších. Každopádně eh, silný důraz klademe na boj s praním špinavým peněz, protože to je nejdůležitější téma i z, prostřed, z předchozích zpráv. Můžeme hovořit o skandálech Dendanské, o magnické, případu Magnického, o pračce v Azerbajdžánu. To je velice závažná věc, která podkopává společnost, má to eh, hospodářské dopady a také to podporuje trestnou činnost a korupci. A navzdory eh, snahám eh, formulovat do, tedy správnou legislativu a neustále ji uh, vzhledem k potřebám a odhaleným nedostatkům, jsme daleko ještě od uspokojivého řešení a o tom ještě pohovoří podrobně JEPE. To řešení eh, související eh, s praní špinavých peněz eh, souvisí i s takzvanými zlatými vízy. To je další téma. Náš názor, po té, co jsme se na to zaměřili poměrně rozsáhle, je, že to podkopává důvěru ve společnosti a, a také to má dopady v oblasti daňového režimu. Na druhou stranu, Nezdá se nám, že by tyto programy eh, jakkoliv hospodářsky prospívaly eh, zemím, které je provozují, a, a ta a, jejich logika a, je už poměrně zastaralá, ani a, eh, se a, nedá datovat do konce minulého století a proto vyzýváme k a, znovu zvážení takovéto politiky. A potom eh, je tady eh, poslední otázka. Když my jsme začali s eh, daňovou agendou, já jsem měl to štěstí, že jsem byl spoluautorem první zprávy vlastní iniciativy spolu s analýz DOC, což jsme zjistili, že je poměrně dobrý způsob, jak spolupracovat. My jsme se tedy zaměřovali na tzv. BEPS, transferové ceny, hybridní mismače a mm, Mm, podobné věci. A teď čelíme eh, jiným věcem. Eh, souvisí to eh, s rychlým rozvojem nové ekonomiky, digitální ekonomiky, prodeje na dálku a tak dále. A zdá se mi, že stávající daňové režimy nejsou dostatečně nastavené na to, aby mohli se vypořádat s tímto. Čili tady jde o nové ekonomické paradigma, to je velké téma, ale pořád jsou tady ještě evropské nevyřešené problémy, jako je CCTB. To je také ještě podstatná věc, aby ten daňový režim se zefektivnil a byl spravedlivější a zjednodušší pro, platní, eh, pro plátce. DPH eh, je také důležité, protože tam jako Evropané proděláme spoustu peněz a potom konkrétně digitální daně. Hmm. Chtěl bych také zmínit, že se můžeme snadno eh, shodnout na tom, že jsme se neschodli úplně na všem. To by bylo překvapivé, kdyby politické frakce se shodly na všem. Takže já bych zdůraznil několik věcí, ve kterých se neschodneme a při tom hlasování na výboru jste jistě zaznamenali, že někdy to je opravdu 50-50 v těch věcech. Je to otázka a důležitosti spravedlivé a transparentní daňové konkurence, je to otázka minimálního zdanění nebo minimální daňové sazby, nebo toho, jestli to má být nebo ne, tam se neschodneme. Někdy se úplně neschodneme v tom, jak Eh, bychom měli moc prohlubovat spolupráci a kdy eh, budovat nové instituce v naší snaze o zlepšení stavu věcí. Potom eh, jsou tady také věci, které leží na srdci mě a naší frakci, a sice jak se postarat o to, aby odpovědní daňoví poplatníci neměli příliš zatížení břemenem a plnění daňových před, eh, předpisů. Potom se neschodneme na eh, roli eh, zprostředkovatelů, protože menší firmy často nečelí reputačním problémům. A poslední věc je důležité, je otázka hlasování kvalifikovanou většinou. Tady není jenom rozdílný názor mezi Eh, různými politickými frakcemi, ale také mezi různými eh, členskými státy. Ale to je zcela přirozené. Mm, já si velice eh, vážím práce nejenom s JEPem, díky které jsme vypracovali opravdu silnou zprávu Evropského parlamentu, ale také si vážím práci, práce lidí z ostatních frakcí. Viděli jste, že asi 35 lidí se 40 oprávněných mělo eh, eh, tedy pozměňovací návrhy a většina politických frakcí podpořila 99 kompromisů a to je dobrý příklad situace, kdy se především zaměřujeme na věci, eh, na kterých se shodneme a teprve potom a na věci, kde se tak úplně neschodneme. Děkuji. Mayer, Mr. Děkujeme a nyní má slovo pán Kofod. Ano, já vás rovněž vítám, děkuji vám a rád bych poděkoval samozřejmě spoluzpravodaji panu Luďku Niederbayerovi za úžasnou spolupráci. Ten výsledek je jasný. Samozřejmě po Dox Panama Papers, po všech těchto skandálech, Dansk Bank, praní špinavých peněz. Všechny tyto případy, toto jsou věci, které jsme opět a opět řešili. Vidíme, že zde máme obrovské problémy v oblasti daňových kriminálních činů, praní špinavých peněz. Čili my jsme zde hovořili v naší zprávě o tom, že je zde nedostatek spolupráce, nedostatek um, určitého oznamování mezi jednotlivými členskými státy, pokud jde o tyto daňové úniky, daňové trestné činy některé členské státy nekomunikují dostatečně, ty, které například potom teda vidíme, že v důsledku toho pachatele nečelí dostatečným potom postihům. Čili my jsme přišli s mnoha doporučeními v naší zprávě. U praní špinavých peněz velice důležité je více standardizovaný, harmonizovaný, kvalitnější a do jisté míry centralizovaný postup ze strany EU, pokud jde o praní špinavých peněz, protože osamocené členské státy nebo jejich jednotlivé orgány to samozřejmě nestačí. Musíme posílit celý právní rámec, který bojuje proti praní špinavých peněz, kooperační rámec, tak abychom Denské banky nebo ING nebo podobné skandály do budoucna již nemuseli vidět a čelit jim. Pokud jde o takzvaná zlatá víza například, tak tam je jasné, že tyto programy představují rovněž obrovské riziko s ohledem na bezpečnost EU a bez dostatečné due diligence nebo dostatečných požadavků, pokud jde o tyto osoby, odkud pochází, jak přichází, zda nemají za sebou nějakou trestnou činnost, minulost a tak dále, v jejich finance, to všechno představuje velké riziko. Čili my bychom rádi postupně odstraňovali tento program Zlatých víz. A je to i záležitost smluv EU, kde se hovoří velice jasně o tom, že musíme mít loajální a upřímnou spolupráci v oblasti všech programů, které by mohly ohrozit bezpečnost EU, což tento program představuje. jako hovořil o další záležitosti. My máme nejsilnější a takovou nejkomplexnější zprávu k dispozici, kterou připravil Evropský parlament v oblasti praně špinavých peněz, trestných činů v oblasti financí, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým daňových úniků. Čili ano, samozřejmě, že mezi jednotlivými politickými frakcemi byly rozdíly. Pro mou frakci SAD bylo důležité, aby například jsme zde měli těch 18%, pokud jde o podnikovou dan, tak se to odhlasovalo ve výboru. To tam ale neprošlo. My i přesto, protože je toto pro nás nesmírně důležité, chceme, aby jsme v této oblasti zdaňování podniků pokročili. My nechceme, aby došlo k tomu postupu, který jsme viděli v minulosti, protože to by znamenalo, že bychom neměli žádné zdaňování podniků v Evropě ani ve světě, což by mělo ohromný dopad na naše, na náš eh, životní standard a i na daňové poplatníky. Pokud jde o praní špinavých peněz, já už jsem o tom hovořil, my chceme, aby jsme zde měli agenturu, která by se zabývala, ale zároveň, aby i FEU jednotky byly posíleny, my už takovou jednotku máme k dispozici, ale chceme, aby došlo k určité centralizaci této finanční spravodajské činnosti, aby jsme zde měli systém časného varování, tak aby jednotlivé supervizorské orgány supervize mohly spolupracovat, abychom zabránili těmto pachatelům vůbec vstoupit na území EU a využívat naše finanční systémy a jednotný trh, tak jak jsme to viděli v minulosti. Čili vidíte, že je to skutečně velice jasná, silná zpráva. jak už o tom hovořil. Ano, je to akutní problém. My chceme bojovat proti těmto nešvarům a v rámci tohoto volebního období jsme udělali hodně, budeme v tomto úsilí pokračovat, protože mnoho z našich doporučení zatím ještě implementováno nebylo. Takže děkujeme. Děkujeme a nyní, dámy a pánové, otázky z pléna. Máte-li jakékoliv dotazy, tak prosím. Takže prosím, když položíte dotaz, abyste se představila a zároveň eh, i představila média, která zde zastupujete. Takže prosím. Katrin Fjols, EU reporter, vy se zmínili o tom, že došlo k takovému konsenzuálnímu přístupu v mnoha ohledech, alespoň teda do maximální možné míry. Myslíte, že to rozdělení bylo spíše národního charakteru než politického charakteru? A samozřejmě, hm, pokud budete chtít pokračovat, tak samozřejmě rada bude muset vaše návrhy schválit. Čili kolik ochoty a vůle je na straně rady v tomto ohledu, podle vašeho názoru? A zároveň, jaký pokrok je dosažitelný s ohledem na to, že rada již byla velice kritizována za takový nejasný přístup v tomto ohledu a zároveň za ten princip jednomyslnosti, čili jak si myslíte, že byste mohli pokročit v tomto ohledu vpřed? A myslíte, že v dalším volebním období bude nějaký další samostatný výbor. Já doufám, že vy budete opět zvoleni všichni, ale budou tam tyto záležitosti integrovány do například výboru pro občanské svobody nebo pro eh, hospodářské záležitosti nebo jiné výbory, které by se mohly zabývat daněmi. Takže pan Ježek. Já jsem měl možnost dneska například v průběhu hlasování vidět, jak hlasovali kolegové. Neměl jsem pocit, že by tam byly nějaké zásadní rozdíly s ohledem na státní příslušnost. Samozřejmě, že to záleží téma od tématu, ale i přesto ta skutečnost, že ta zpráva jako taková je téměř celá založena na kompromisních návrzích a ty byly podpořeny těmi čísly, o kterých hovořili mý kolegové. Nejenom, že to poukazuje na to, že oba dva kolegové jsou úžasní vyjednavači, včetně stínových zpravodajů, ale zároveň to poukazuje na to, že zde máme takový společný základ v parlamentu v, a v celém našem výboru pokročit. Čili opravdu si myslím, že nevidíme tolik zpráv u jiných záležitostí, kde by ta podpora byla tak rozsáhla napříč spektrem. To je skutečně důležité. A do jaké míry potom členské státy budou reagovat na naše doporučení? Víte, my budeme pokračovat v našem tlaku a jak už jsem se o tom zmínil, povedeli se nám například i na úrovni Evropské rady, to by rovněž pomohlo samozřejmě určitý tlak, ale zároveň potřebujeme vyvíjet tlak i z národní úrovně. To znamená, že pokud si budou občané více vědomi toho, k čemu dochází pod tou pokličkou vlastně v oblasti praní špinavých peněz a jak nebezpečné jsou tyto jevy nejenom pro finanční systémy, ale pro celou společnost, tak si myslím, že by tyto hlasy mohly zaznít mnohem jasněji a hlasitěji. Například u všech těch skandálů ohledně daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem. To jsme viděli. Samozřejmě, že jednomyslnost toto hlasování to může být obrovský problém, protože některé členské státy velice jasně profitují z takové nerovné, neférové situace. Rád bych vám zároveň připomněl to, že před několika dny eh, jsme měli výročí jednotného evropského aktu, kterým se ustavil jednotný trh díky tomu, že vlastně přinesl hlasování kvalifikovanou většinou. Jinak by prostě jednotný trh, tak jak ho známe v současné době, skutečně by nebyl k dispozici. Čili toto hlasování toho typu je nesmírně důležité. A poslední věc ohledně budoucnosti dalšího možného výboru. Víte, já skutečně nevím, snad vám neřeknu žádné tajemství, ale my jsme dospěli k závěru, i s koordinátory, že podle našeho názoru by měl existovat takový podvýbor pod výborem Ekon, který by byl otevřený i jiným poslancům z jiných výborů, který a tento podvýbor by měl specifické pravomoce ohledně různých slyšení, misí, nebyl by to ale legislativní výbor. Tento návrh jsme již koordinátorům Ekonu a Libe výboru a především teda mm, předsedovi výboru Ekon zaslali. zprávě jsme rovněž napsali, že doporučujeme vytvoření takového podvýboru v rámci ekonu s přístupem členů jiných výborů, které jsou relevantní pro tuto práci a byly relevantní v posledních dvou a půl letech, čili chtěli bychom mít takovou permanentní strukturu. To, co jsme udělali, je založeno na faktech, na číslech, na skutečnostech, čili pokud jsme tam dospěli k nějakému výsledku, tak to není politické hodnocení, ale skutečně výsledek těchto faktů a výsledků a zjištění. Samozřejmě, že některá doporučení potom už eh, mohou mít i trošku politický charakter potom do budoucna. Vy jste se zmínila o takové nejasné práci na straně rady. My tam máme celou jednu kapitolu, která hovoří o transparentnosti a zodpovědnosti, především pokud jde o například v oblasti business je určitý etický kodex, o kterém zde hovoříme v rámci pracovních skupin, protože nejsou to politici, ale spíše takoví ti vysoce postavení úředníci, kteří potom za zavřenými dveřmi rozhodují o tom, jak daleko můžeme zajít v této oblasti boje proti daňovým únikům a tak dále a těm podobným, všem podobným nešvarům, čili to bychom chtěli změnit, zlepšit. A poslední otázka, zda je možné něco změnit v tomto ohledu. Víte, pokud bude veřejný tlak na členské státy, tak by mohlo dojít k takovým změnám. My jsme tam kritizovali sedm členských států, dokonce jsme je pojmenovali, pokud jde o nedostatky jejich daňových systémů, které pomáhají takovému tomu agresivnímu daňovému plánování. A říkáme, že to podkopává integritu jednotného trhu. A tyto jurisdikce vlastně by mohly být považovány za jurisdikce, které globálně podporují tyto nešváry, čili sedm členských států jsme tam zmínili a tvrdíme, že podkopávají jednotně. trh, co si myslíme, že je opravdu velice jasný, ostrý jazyk. A to je opravdu velice razantní znění a to je důležité. Čili to je odpověď na vaši otázku a o praní špinavých peněz je důležité zmínit, že nejenom že jsme odhalili ty obrovské problémy, nedostatky v boji proti praní špinavých peněz, ale viděli jsme to i v těch veřejných skandálech, máme zde mnoho studií, jež potvrdili, že máme jeden jednotný trh, ale 28 různých způsobů prosazování legislativy v boji proti finančním kriminálním činům a to je opravdu nedostatečné. To skutečně představuje obrovský prostor pro všechny tyto úniky. Já se vyjádřím ke všem třem eh, věcem. Souhlasím s vámi, že jsou tady samozřejmě eh, rozdíly eh, vzhledem k politickým frakcím a samozřejmě jsou tady také dělící linie mezi, jednotlivé, mezi jednotlivými státy. Takže i když se nám podpořilo získat širokou podporu pro tu zprávu, tak to bylo proto, že jsme se rozhodli, že chceme něco konkrétního a, hovořím o ostatním stínových zpravodajích. A jsme vysoce kompetentní eh, kolegy. A potom jsme udělali eh, eh, spíše faktografickou zprávu a ne dojmovou zprávu. A samozřejmě musím ocenit odhodlání lidí, kteří na tom pracovali. Ne méně než pět lidí od politické frakce na tom bylo, se na tom podílelo a prostě oni strávili přes, dejme tomu, 150 hodin vyjednávání všech těch kompromisů a tohle něco nepřijde z čistého nebe něco takového. Pokud nebudete věnovat ty eh, kapacity a nenajdete skvělé lidi, tak to nezvládnete protože ono je vždycky eh, snaží se neschodnout, než nalézt schodu. Hm, za druhé, pokud jde o kvalifikovanou většinu, na jednu stranu komisař Moskovy si eh, správně je hrdý na to, že se mu podařilo neméně než 14 legislativních předpisů prosadit jednotným, eh, tedy jednomyslným hlasováním, ale musíme říci, že eh, tady eh, nejsou ty velké legislativní předpisy, které jsou opravdu klíčové, pokud jde o dopad na rozpočet členských států a zmíním, zmiňoval jsem všechny z nich. Takže já nechci předpisovat, na to, předpisovat i, jak rada má reagovat. Samozřejmě transparentnost je velice důležitá, ale Evropa by neměla přijít o příležitost pohybnovat se v této oblasti. Uh, Eh, lidem je jedno, eh, jak se dohodneme a jak to vyřešíme, ale hlavně, že to vyřešíme. Nevyřešit eh, znamená promeškat velkou příležitost a udělat velkou chybu. Některé konflikty, které vidíme na radě, jsou mnohem méně politické a mnohem více vyplývají z nedostatečné důvěry mezi lidmi. Nehovořím tady o ministrech financí, ale hovořím o zástupcích daňových orgánů. Problém eh, nedostatečné důvěry vzájemné je pro Evropskou unii velice důležitý. Pokud eh, se nám ji podaří eh, překonat lépe, tak s tímhle pohneme. Ale každopádně UNP to je otázka a neschody v parlamentu i napříč národními hranicemi. Pokud je o budoucnost, tak s Jevem a s Petrem Ježkem vidíme, že je důležité aby mezi poslanci eh, byli eh, lidé s dostatečnými odbornými zkušenostmi a to eh, dává přednost určité permanentní struktuře, protože pokud se lidé pořád mění, tak nalézt to společné poznání, které vytvoří určité po ehm, ehm, prostor pro určité kompromisy eh, dává přednost, eh, tedy je vhodnější mít potom eh, stálou strukturu. Je důležité stavět na lidech odborně zdatných, no, se jim snáze komunikuje, potom je se zbytkem frakce a přesvědčuje se jim snáze zbytek. Další otázky? Thomas von Heste, korespondent z Nizozemska. Mám tady otázku k minimální daňové sazbě abychom eh, zabránili eh, tomu úprku dolů. Asi ne všichni eh, tři z vás jste hlasovali pro, tento, pro minimální sazbu. Můžete vysvětlit, proč ne? Tak byl tam určitý kompromis k minimální daní. Důležité je, že získal širokou podporu. Myslím, že většina politických frakcí, to, byl i, to byla jedna z těch eh, věcí, která získala velkou podporu. I v rámci OECD je debata o minimálním zdanění. A tohle eh, s tím já plně souhlasím, protože není hm, správné, aby eh, prostě cílem naší daňové práce bylo, že zisky hm, byly zdaněny, aby byly zdaněny tam, kde jsou vytvářeny. To, to je eh, program nejenom pro fiskální, eh, pro, pro daňové úřady, ale také pro uh, hospodářskou soutěž. Takže minimální zdanění je něco jiného od, na rozdíl od toho, že kolik jsem, tedy aby se zdanilo tam, kde se vytváří hodnota. Potom je tady efektivní zdanění. To lze vypočítat jenom ex post. Nicméně zdá se mi, že pokud hovoříme o konkrétních otázkách, a věřím, že na naší předchozí, v naší předchozí zprávě a do určité míry v legislativě je tady vyjádřena koncepce minimální daně. Pokud se podíváte na americkou daňovou eh, daň, eh, legislativu, tak tam se zajišťuje určitým způsobem, jak zdanit zisky a jak ty výnosy se mají vracet do amerického rozpočtu. Takže myslím, že tahle, dohod, tahle neschoda ohledně minimální úrovně eh, efektivního zdanění, a tady opravdu máme neschodu a tam to bylo 50-50, ten pozměňovací návrh eh, neprošel, tak eh, to neznamená, že bychom se nebyli schopni shodnout na konkrétních opatření, která by řešila ten problém. Zároveň je tady spousta věcí, kde by opravdu pomohlo, kdyby tady byla širší schoda. Ta práce v rámci OECD by byla také dobrým příspěvkem, kromě eh, toho dobrého, dobré práce v rámci EU. Pokud se podíváte na ten text, který jsme přijali, tak tam jsme vyzvali k eh, různým eh, typům minimálně efektivního zdanění. To je dobré, ale není pochyb, že pokud jde o uh, efektivní minimální zdanění příjmu, tak naše frakce eh, k tomu vyzývala. Měla tam mm, návrh 18%, jak říkal Luděk, a padlo to kvůli eh, remíze na eh, výboru. Takže to bylo velice těsné a chtěli jsme to proto, že v posledních 15 letech v Evropě jsme byli svědky toho, že zdanění právnických osob klesá z, stále z nějakých 30% na teď 20%. A pokud to bude pokračovat, tak už tady nebudeme mít žádnou, eh, takovou, žádné efektivní zdanění do budoucna pro právnické osoby. Takže chceme tohle eh, zarazit, abychom tady dali minimální efektivní daň, skutečnou daň tedy 18%. Ehm, A jak říká Luděk, to eh, představuje tady politickou, politický rozdíl v parlamentu. Musíme se o tom také pobavit na plenárním zasedání, protože u nás je velice důležité, abychom eh, se dobrali eh, konkrétní iniciativy, která by zabránila tomu eh, úprku směrem dolů u zdanění právnických osob. Tady nejde o to mít jenom, ne, že členské státy budou mít jenom menší příjmy, ale také jde o to, že zdanění se spolehá tady čím, čím dál tím více jenom na fyzické osoby, které odezdávají za svoji tvrdou práci polovinu toho, co vydělají, zatímco kapitálové zisky jsou prakticky na nule, takže, nebo zdaněny prakticky nulou. Ano, to byla remíza na výboru a vidíte, že ten výbor je tedy opravdu rozdělen dokonale. A myslím, že i v parlamentu Posledně, když jsme hlasovali o zprávě pana na plenární zasedání, to bylo velice blízko remíze. Takže parlament tady má jasně eh, eh, rozdělení názoru a ty argumenty obou stran jsou dobře známé. Jsou jasné. Myslím si, že ten, směr, eh, že, že, že ten vývoj se ubírá jasným směrem nebudu popisovat kam, ale eh, z mého pohledu ta snaha o mm, společnou o minimální daň může odradit ještě více některé členské státy, které nechtějí žádný pokrok, žádný společný pokrok v oblasti daňových otázek. Hmm, nebo aby tohle eh, řešili více společně nebo o tom eh, rozhodovali kvalifikovanou většinou, můžou to také používat jako výmluvu. Čili já si myslím, že to je poměrně technická věc, ale prostě pravda je taková, že parlament je v této věci rozdělen. Děkuji vám. Poslední otázku. Estonsko, eh, Laviša Berdepant. Vy jste učinili několik návrhů k finanční policie, více pravomocí EBA, větší spolupráce mezi eh, národními vyšetřovacími finančními orgány. Můžeme, eh, můžete vysvětlit trochu více tu svoji vizi ohledně úrovně spolupráce, eh, rozdělení úkolů? Ano, děkuji. Mm. Opět to znovu vyplývá z toho, z těch faktických příkladů, jako ten příklad Denske v Estonsku. Denske Bank eh, opravdu eh, porušila svoji povinnost bránit eh, praní špinavých peněz a, a dohledové orgány v Estonsku i v Dánsku také nejednaly tak, aby mohli aby, aby dohlíželi na ty banky a zabránili praní špinavých peněz. A na centralizované evropské úrovni musíme také vyzvat k mnohem centralizovanějšímu evropskému přístupu. Tady tady máme už pátou směrnici proti praní špinavých peněz v EU. Je to směrnice a byl velký problém s transpozicí eh, těch směrnic do národní legislativy a potom také eh, s eh, jejím praktickým vymáháním příslušnými orgány. Takže změna právního režimu ze směrnice na nařízení, tak aby to byl mm, stejný minimální standard po celé EU, by eh, ochránila naše finanční trhy proti praní špinavých peněz mnohem lépe. Na tomto případě jsme viděli, že národní orgány eh, samotné individuálně a rezortně nejsou schopni bránit pachatelům trestné činnosti, eh, aby v EU prali špinavé peníze. Ještě dodám jednu věc. Myslím, že s eh, kvalitou práva držíme krok. To, co říkal JP, je, je velice důležitá otázka, proto uh, tam voláme pro uh, bo, znovu zvážení tohle, protože ta doba uh, pro transpozici těch uh, předpisů proti praní špinavých peněz je příliš dlouhá, pokud se, um, si srovnáte různé standardy v různých zemích, tak to opravdu nepomáhá. Ale obecně za to ta legislativa uh, řeší problémy v oblasti praní špinavých peněz. A to není nic jedinečného pro tu situaci. Eh, máme tady eh, problém s eh, tím praktickým uplatňováním, vymáháním té legislativy s různými standardy, tak jak to například ukazuje počet zpráv od finančního sektoru těm jednotlivým orgánům vyšetřování finanční trestné činnosti. Víte, že v, každých, v každé zemi je to jinak. Estonský případ také ukázal, že je tady také Eh, riziko nedostatečného personálního obsazení těch institucí, které pak nejsou schopné eh, nabídnout takovou kapacitu, která bude v souladu s požadavky. Někdy eh, orgány nevy, nejsou schopné dostatečně využít ty mm, informace, tak to bylo danské, protože tam bylo několik zpráv z korespondenčních bank i z centrální banky některých třetích zemí, ukazujících, že je tam nějaké riziko. Takže proto někdy voláme po eh, lepší eh, implementaci. Pokud nejsou jiné způsoby spolupráce, tak bychom také měli eh, zvážit nové instituce. Ale chtěl jsem říci, že důležité je, že by to neměly být jasné náklady za to, že něco uděláte špatně. V některých zemích, naštěstí mimo EU, ty tresty za porušování předpisů proti eh, praní špinavých peněz jsou tak malé, že jsou to prostě takové symbolické věci a někdo by to mohl eh, vlastně eh, považovat za takový poplatek za podnikání související s podnikáním a to opravdu k ničemu není potom. Takže pokud něco špatného zásadně uděláte, tak za to musíte zaplatit zásadní cenu. A zdá se bohužel, že ještě jsme se nedostali na tuto úroveň a proto Oba eh, jsme zdůraznili eh, ten, eh, tu oblast praní špinavých peněz jako jednu z nejdůležitějších součástí zprávy, i když se měla zaměřovat především na zdanění. Ano, já si myslím, že jsme pokryli všechny oblasti a na závěr dovolte, abych poděkoval oběma spoluspravodajům A skutečně si vážím jejich práce, protože to nevidíme tak často aby se měli tak robustní zprávu, založenou na tolika kompromisech všech kvalifikovaných většin, které si dovedete představit, čili skutečně obrovská podpora, kterou jsme viděli pro tuto zprávu. Zároveň bych rád poděkoval i tisku za to, že pokrýváte všechny tyto oblasti, vyhýbání se daňovým povinnostem, daňovým únikům, všechny tyto záležitosti, praní špinavých peněz a tak dále. A na tomto všem my i další kolegové budeme pracovat i v následujícím volebním období. Děkujeme. Tato tisková konference bude k dispozici na vyžádání, jakož i veškeré další dokumenty na stránkách Evropského parlamentu. A hlasovat na plenární zasedání budeme na druhé březnové plenárce ve Štrasburku. Děkuji.